Dobře. Od lidové strany jsme dostali seznam následujících změn ve jmenování do jednotlivých parlamentních výborů. Do petičního výboru paní Macony nahradí paní Gardíny. Ve výboru pro dopravu paní De nahradí pana Riketa. Od skupiny konzervativců a reformistů jsme dostali následující seznam jmenování do parlamentních výborů. V petičním výboru pan Kamiňský a pan Kirkov. Výbor pro životní prostředí paní Češkova. Výbor pro regionální rozvoj pan Helmer, výbor pro občanské svobody pan Macmillan Scott, výbor pro ženská práva pan Kirko. podvýbor pro lidská práva pan Deva a podvýbor pro bezpečnost a obranu pan Legutko. Pasamos ahora... A nyní přistoupíme k návrhu na jmenování do parlamentních výborů. Nebyl předložen žádný pozměňovací návrh a tím pádem prohlašuji za schválené návrhy, které byly předloženy konferencí předsedů. A to je... Senora Harms.